žádost o odstranění nebo tedy zrušení parlamentní imunity Česlava Šekerského, protože urazil nebo podnikl přestupek eh, oproti pravidlům silničního provozu. My to tedy postupujeme odpovědně.